colleagues, we're going to make a start. Um, okay. Um, colleagues, we're going to begin this afternoon with the exchange of views on the Council of Dnešní odpoledne začneme výměnou názorů týkající se umluvy Rady Evropy o kyberkriminalitě. Eh, pravděpodobně si budete pamatovat ty otázky, které se eh, týkaly vyšetřování. Někteří z vás eh, tyto otázky znají pro některé nové eh, poslance. To budou stěžení otázky. V březnu tohoto roku jsme přijali usnesení, kde jsme zdůraznili naše obavy, pokud jde o práci a výboru pro úmluvu Rady Evropy o kyberkriminalitě a interpretaci této úmluvy. Je to pro nás velmi důležitá otázka a já prosím nové poslance, aby se zajímali o tuto věc, protože to bude e, do budoucna důležitá součást naší práce v rámci boje proti e, kriminalitě. Pokud je to pro vás nová záležitost, tak prosím zajímejte se o to, a pro ty, kteří do toho byli zapojeni. To bude samozřejmě důležité taktéž. Přistoupíme tedy k prezentacím. Máme tu hosty, které všechny velmi vítáme. Nejprve promluví Alexander Sieger, což je výkonný tajemník výboru pro umluvu o počítačové kriminalitě a eh, vedoucí úřadu pro program boje proti počítačové kriminalitě Cipro, Dneska tu bude mnoho termínů, mnoho zkratek. Cipro, například Erik Planken, je z TCV. Všechno nám to můžete vysvětlit. Bylo by dobré, kdybychom si to všechno vysvětlili. V každém případě z Ministerstva spravedlnosti Nizozemská Eh, mnoho z vás již zná Giovanniho Butarelliho, což je náměstek Evropského eh, inspektora ochrany údajů a Vojčech eh, Věvorovský je generální inspektor ochrany osobních údajů z Polského úřadu pro ochranu osobních údajů a je to také místo předseda pracovní skupiny zřízené podle článku 29. Mnoho z vás jistě tuto důležitou pracovní skupinu zná. Já doufám, že jsem vás tedy eh, správně představil. Milí kolegové, takže prosím, budete mít možnost představit své prezentace a jako první předlož, eh, eh, promluví Erik. Potom budou mít poslanci možnost klást dotazy. Pane předsedo, Dámy a pánové, děkuji za slovo, dobré odpoledne. Já předsedám výboru stran eh, pro úmluvu Rady Evropy o kyberkriminalitě, Budopoštskou umluvu a rád vás budu informovat o práci naší výbo- našeho výboru, především pokud jde o přístup k datům. Je to pro nás velmi komplexní otázka eh, a eh, zůstanu na obecné úrovni vzhledem k tomu, že nemám mnoho času, který mi byl vyhrazen. Nejprve bych vám rád představil roli našeho výboru Eh, náš výbor byl zřízen podle článku 46 umluvy a má zajistit fungování umluvy. Za prvé musí eh, tedy kontrolovat provádění umluvy stranami. V tuto chvíli hodnotíme účinnost eh, smluv o vzájemné právní umluv, pomoci. Monitorujeme to prostřednictvím dotazníků a diskuzí v našem výboru. Kromě toho připravujeme pokyny tom smyslu, jak ustanovení úmluvy lze aplikovat účinněji. Týká se to i toho, eh, jak to vypadalo před uzavřením úmluvy. Například jsme přijali pokyny o tom, eh, jak řeš, řešit krádeže identity. V tuto chvíli řešíme pokyny pro článek 32, což se týká přístupu k informacím. Dalším úkolem našeho výboru je použití dodatečných nástrojů a v této souvislosti prověřujeme proveditelnost dodatečného protokolu o přístupu k datům. Dámy a pánové, nejprve bych rád zdůraznil, že Budapeštská úmluva o kyberkriminalitě je smlouva z eh, trestního práva ne všichni to eh, chápou. Omlouvám se tedy, že to eh, zdůrazňuji. Jde o to, že eh, se tedy stíhá, stíhají trestní činy, trestné činy v rámci kyberkriminalitě a kromě toho tato úmluva vyžaduje, aby se strany angažovaly v mezinárodní spolupráci. V této souvislosti je velmi důležité, že oblast působnosti umluvy je definován v článku 14. Týká se to předávání specifických eh, elektronických dat v rámci vyšetřování kyberkriminality. Eh, strany musí dodržovat lidská práva a záruky v rámci právního státu, například nezávislé soudní posouzení. Eh, musíme si uvědomit jednu věc věc. Bez těchto pokynů a bez eh, pomyšlení na dodatečný protokol nechceme oblast působnosti úmluvy rozšířit nad rámec článku 14. To se týká také otázky přenosu dat, která byla na programu eh, tohoto výboru několik let. Tato otázka přístupu k eh, přeshraničního přístupu dat v rámci eh, trestního vyšetřování je velmi odlišná od otázek eh, hromadného sledování a dalších eh, otázek, které řeší orgány pro bezpečnost. Rád bych vás ujistil, že nemáme vůbec v úmyslu, a nyní budu citovat, vytvořit něco, co by umožnilo přístup na dálku policejním úřadům v e, jiných jurisdikcích, tak jak je stanoveno e, ve zprávě výboru Libe z e, února roku 2014. Naše práce je vedena následujícími zásadami. Data jsou Eh, klíčová pro vyšetřování, ale zároveň je musíme zajistit, zajistit jejich bezpečnost a proto jsou v Budapešské umluvě zahrnuty určité kompetence týkající se přenosu dat. To znamená, že je možno ten přístup k datům umožnit pouze za přísných podmínek. Máme pocit, že situace od roku 2001 se změnila, včetně toho, jak lidé využívají informační technologie technologie. Vždycky bylo obtížné zajišťovat elektronické důkaze, důkazy. E, to samozřejmě práci policejních orgánů velmi komplikuje. A kromě toho je potřeba zvážit ještě jednu věc, data se z ekonomických důvodů a i z technických důvodů rozšiřují na eh, různá místa a proto je někdy velmi obtížné zjistit jejich eh, lokalizaci. A proto je eh, někdy velmi obtížné zvolit smlouvu o vzájemné právní pomoci někdy nevím v duchu článku 32, na koho se mám obránit. Kromě toho, kyberkriminalita roste exponenciálně tyto činy se nedějí na viditelných místech v internetu, ale eh, v tajnosti, eh, v těch místech, kde můžete koupit všechno od drog po eh, zbraně, kde probíhá zneužívání dětí, znásilňování a tak dále. Výsledkem těchto změn je to, že orgány činné v trestním, trestním řízení jsou stále méně schopni trestné činy Eh, vyšetřovat a stíhat. Velká část vyšetřování naráží na to, že je příliš komplikované získat přístup k datům a to vede k tomu, že většina trestních činů v rámci kyberkriminality není eh, stíhána, což je obrovské riziko pro lidská práva, pro naši bezpečnost. To se netýká pouze drobných přestupků, ale také velkých eh, hrůzných trestných činů oběti a jejich základní práva nejsou chráněna a pro náš výbor to zkrátka není přijatelné. Eh, nemůžeme se vzdát nároku na spravedlnost kvůli nedostatku dat. To je nepřijatelné i pro vlády. A proto e, vlády v tuto chvíli zvažují, a nebo dokonce již schvalují národní jednostraná řešení, tak aby umožnili přístup k datům a ulehčili jejich přenášení. E, nicméně hrozí riziko, že skončíme v situaci, kdy bude e, mnoho různých pravidel, e, mnoho různých oblastí působnosti a nebude to přehledné. Jak už jsem řekl, úmluva a náš výbor se snaží na tuto situaci reagovat svou činností. V roce 2011 jsme se rozhodli, že prověříme možnosti, eh, které tu jsou a eh, Naplánovali jsme to, že budeme analyzovat možnosti článku 32 a jeho doplnění eh, protokolem. V polovině roku 2013 eh, jsme vydali pokyny a v prosinci roku 2013 jsme o nich diskutovali. Nicméně zatím eh, jsme tuto práci nedokončili, protože je potřeba to dále, o tom dále přemýšlet Eh, společně se s občanskou společností, s orgány eh, činnými v oblasti ochrany údajů, eh, tak abychom byli skutečně schopni ochránit práva individuálních osob a zabránit zneužívání. Kromě toho jsme uvažovali o tom, že zatímco Budapešská umlova se týká trestního práva, kontext zpráv o hromadném sledování eh, národními bezpečnostními orgány je, také ovlivňují vyjednávání o tom případném dodatečném protokolu. V tuto chvíli, jak už jsem řekl, eh, hodnotíme ustanovení v rámci vzájemné právní pomoci a to může vést ještě k dalším návrhům, které bychom eh, v protokolu zvážili a které bychom do něj eh, zahrnuli. Tak, abychom vedli mm, velmi komplexní dialog, zorganizovali jsme v červnu roku 2014 eh, slyšení a e, konala se také konference, to bylo v roku 2013. Kromě toho jsme se sešli se zástupci pracovní skupiny vytvořené podle článku 29 a také s konzultativním výborem e, pro umluvu o ochraně osobních údajů. V červnu jsme uspořádali konferenci o přístupu policejních orgánů k datům a o ochraně dat je jasné, že náš výbor byl ve své práci velmi transparentní, postupoval transparentně a snažil se do dialogu zapojit mnoho zúčastněných stran. Nevý, nevýhodou je to, že často čelíme velmi vyhraněným reakcím na naše návrhy a musím říci, že uh, odstavec článku 32 zprávy vašeho výboru považuji za takto silnou reakci. Já vím, že tu nejsou jednoduchá řešení, nicméně doufám, že zůstaneme v konstruktivním dialogu, což považuji za nutné. E, v prosinci na dalším plenárním zasedání se zamyslíme nad tím, jak můžeme dál postupovat, protože v tuto chvíli pouze uvažujeme o dodatečném protokolu, zatím jsme žádné rozhodnutí nepřijali a zatím tedy Eh, diskutujeme o pokynech pro článek 32. A nyní bych ráda, rád předal slovo panu Alexandru Zegrovi, eh, výkonnému tajemníkovi našeho výboru. Eh, thank you. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Chtěl bych doplnit šest bodů a mám také několik otázek. První věc je, že bych chtěl poděkovat parlamentu Evropskému parlamentu za uspořádání tohoto slyšení. Je třeba si vyměňovat názory častěji, nejen mezi výborem LIBE a výborem pro kybernetickou kriminalitu a v Evropě Estonsko koordinátorem pro otázky eh, digitální společnosti a máme zájem o strukturovanější spolupráci s výborem LIBE. Druhá věc je, že si váme odkaz na Budapečskou umluvu a usnesení Evropského parlamentu z září 2013, pokud jde o strategii kybernetické bezpečnosti EU, kde Evropský parlament vítá úvahy Rady Evropy o potřebě aktualizovat umluvu o kybernetické kriminalitě, aby byla nadále efektivní při boji s kybernetickou kriminalitou. Za třetí, Otázka přezraničního přístupu k datům, to je velmi složitá otázka. Konstruktivní spolupráce je nezbytná, abychom identifikovali přijatelná řešení. A katalogická prohlášení a rozhodnutí nejsou užitečná. Čtvrtý bod. Umluva, výbor pro, pro umluvu o kybernetické kriminalitě od začátku zdůrazňoval, že jakékoliv řešení musí být v souladu se, se zárukem v oblasti eh, lidských práv a individuálních svobod. A došlo k řadě výměn názoru s jednotlivými subjektemi, včetně pracovní skupiny pro článek 29. Se setkáváme jednou za tři měsíce v různých sestavách. A zhrnutí je, že některé body jsou zachovány z těchto jednání otázka eh, trestního práva a národní bezpečnosti. Budapešská omluva je nástroj v oblasti eh, trestní spravedlnosti. A je zde zmatení ve veřejné diskusi mezi záležitostmi z oblasti trestního práva a záležitostmi národní bezpečnosti. A toto zmatení vyžaduje důslednou kontrolu z hlediska institucí, které se tím zabývají na národní úrovni. Další bod je rámec pro uplatnění těchto zásad. Jaké zásady jsou uplatněny? Rámce se mění a je třeba uvažovat celosvětově. Ani Rada Evropy, ani Evropská unie nejsou ostrovy. 19 ze 32 stran Budapešské umluvy jsou státy, které nejsou členy Evropské unie. A nevidíme rozpor mezi umluvou 108 o ochraně osobních údajů a Budapečskou umluvou. Obě chrání jedince vůči útokům proti soukromí. Cílem Budapečské umluvy je chránit důvěrnost na základě kritérií, které se týkají počítačů. A je cílem tedy veškeré snahy v oblasti kybernetické kriminality. Abychom uplatnili tyto záruky, to je snad nejtěžší bod. Ve standardním scénáři, když podezřelý je prohledán a je fyzicky v jednom státě, ale jeho data jsou v jiném státě, proč by se na ně nevstavilo právo toho státu, který provádí dohledání? a možnosti dobrovolného eh, uvolnění dát poskytovateli služeb. Většina eh, témat eh, z pracovní skupiny článku 29 se týká dobrovolného uvolňování dat. Je to problematické, ale návrhy, ty článek 32 již uvádí, že poskytovatelé služeb nebudou pravděpodobně souhlasit dobrovolně s, se zveřejněním uživatelských dat podle článku 32. Avšak nejsme si jistí, zda toto prohlášení je udržitelné, protože nastávají situace, kde poskytovatele služeb mohou poskytnout dobrovolně data. A to musíme nadále projednávat ve výboru. A jedna věc, se také objevila v diskusi, zda upravíme, anebo náš postoj bude ale CFR. Přijatelný právní rámec, například formou protokolu k Budapečské umluvě, anebo bude hrozit, když budeme proti takovému rámci, scéna, scénář džungle, kdy bude existovat řada neformálních a jednostranných eh, uspořádání. A chci tady zopakovat, co řekl předseda. Kontext pro jednání je tedy šest bodů. Kontext pro jednání řešení je velmi složitý. Ráme, rámce ochrany osobních údajů nejsou dokončeny ani v Radě Evropy, ani v Evropské unii. Zprávy o masovém dohledu vyvolávají obavy a zkomplikují další opatření v oblasti eh, trestního práva. Nejistota na domácí úrovni je skutečným problémem v posledních měsících a dochází k masovému šíření eh, zločinnosti a dochází také k masovému šíření průniku do soukromí, do, do sektoru veřejného i soukromého. A vidíme jednostranná řešení ze strany vlád, která, eh, která se chtějí řešit, které chtějí řešit tuto problematiku základě jednostranných rozhodnutí. Vidíme i nevládní organizace a soukromé instituce, které berou spravedlnost do vlastních rukou. Byl jsem na poučném setkání před několika dny s řadou expertů v této oblasti, kteří řešili zejména oblasti podzemní ekonomiky. A pokud eh, policejní složky nejsou schopny zjistit adresu IP, tak my jsme toho schopni. A chci položit několik otázek výboru, zejména v souvislosti s důrazným prohlášením v článku 32 o článku 32. Myslím, že bylo velmi rozumné se, se zabývat eh, článkem 32 v odstavci 32 vaší zprávy. Jak se to stalo, že výbor pro umluvu o kybernetické kmenti se, se tím nebyl slyšen před formulací tohoto článku? Druhá otázka. Proč ne neohraničený dálkový přístup neumožní záruky týkající se výjimek, aby se to dostalo vše na jasný právní základ. A proč výbor Libe by vlastně eh, dospěl k závěru o dodatkovém protokolu a má výbor Libe skutečně preferenci pro to, aby členské státy a subjekty se ubíraly cestou jednostranných, jednostranných ujednání a nástrojů, zejména v situacích, kde vzájemná pomoc není možná. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za velmi jasnou prezentaci. A myslím, je na, nyní je na řadě pan Butarelli. Děkuji, pane předsedo. Já chci vřele poděkovat vám a vašim kolegům za pozvání Úřadu Evropského inspektora osobních údajů. A je to poprvé, kdy máme možnost oslovit výbor po nedávných volbách. Budu velmi stručný, protože poznámky a slajdy budou k dispozici poslancům po tomto slyšení. Proč jsme zde a co dělá Evropský inspektor osobních údajů. Máme prezentaci na slajdech. Byli jsme informováni v polovině roku 2013 o iniciativě týkající se dodatkového protokolu. A od té doby spolu spolu s kolegy z pracovní skupiny článek 29 jsme pečlivě sledovali jednání, která probíhala ve Štrasburku. Dodatkový protokol má za cíl významně změnit postupy pro orgány vynucující právo pro přístup údajů, které jsou uloženy v jurisdikci jiného státu. A zde se jedná o několika alternativách, které nyní uvidíte v prezentaci. A nebudu zabíhat do podrobností, kolega z pracovní skupiny 29 se dotkne některých podrobností. V dobře známém usnesení schváleném v březnu 2014 o programech dohledu jste eh, projevil vážné obavy. A dnešní měna názoru je vlastně návazná na toto usnesení a na obavy, které jste vyjádřili. Než se pustím do podrobností, chtěl bych zhrnout tuto otázku do několika slov. Cílem změn navržených v umluvě je usnadnit vyšetřování online a to v zásadě souvisí s legitimními záměry. To znamená s prevencí zjištění a potlačením zločinnosti. Uznáváme potřebu zlepšit efektivitu eh, policejní spolupráce a chtěli bychom přispět k tomu, že bude méně těžkopádná a že se zvýší míra komunikace a důvěra mezi jednotlivými subjekty, kteří se zabývají vyšetřováním. Budapešská omluva obsahuje záruky, které zajišťují, že vyšetřování nepovede k nepřiměřenému přístupu k osobním údajům. Byly tedy zavedeny určité záruky, aby se zajistilo, že přístup k údajům ze strany policejních složek bude na základě nezbytnosti a selektivnosti. Všechny možnosti, které jsou v současnosti projednávány podle našeho názoru, stále vyvolávají na základě dlouhé diskuse vážné obavy a vyžadují podle našeho názoru obezřetný a preventivní přístup, pokud jde o v první řadě bezpečnosti a důvěry, a také pokud jde o přiměřenost a Selektivnost. Ve Štrasburku se hovoří, hovoří hodně o selektivním přístupu, ale nemůžeme podrobně předpovídat, jak se vyvinou nové technologie v blízké budoucnosti a nakolik eh, riskantní a silný bude v, v následné době přímý přístup. Je třeba mít na paměti, že Budapešská umluva a postupy pro této umluvy se vztahují téměř na všechny trestné činy, nejenom kybernetickou kriminalitu. A to je užitečné pro členy výboru Libe. Vidíte, že působnost umluvy je široká. Vztahuje se na širokou škálu trestných činů, ty jsou popsány zde, ale také na veškeré trestné činy související s informačními technologiemi. A v neposlední řadě také na sběr důkazu u kteréhokoliv jiného trestného činu to bychom měli také zkoumat. Změny mají za cíl nejen usnadnit přeshraniční přístup k údajům policejními složkami členských států EU a nebo podobnými složkami ve Spojených státech, ale vlastně z kteréhokoliv státu na světě, který ratifikoval Budapešskou umluvu a nebo ji bude ratifikovat v budoucnosti. Takže bychom neměli zapomínat na to, že nejčastější pokusy narušit důvěrnost dat a bezpečnost dat pramení od jedinců či subjektů, které mají legální přístup k údajům a které vlastně překračují své pravomoci. Jinými slovy, navržené rozšíření principu přímého přístupu k údajům organizacemi soukromého sektoru, aniž by šli cestou stávající spolupráce vyvolává vážné obavy z hlediska toho, která data budou de facto zpřístupněna, na základě čeho, tedy na základě nahodilých rozhodnutí, která nepodléhají dohledu nezávislého subjektu. A také to porušuje zásady nezbytnosti a proporcionality. Domníváme se, že tato rizika jsou ještě dnes relevantnější vzhledem k nedávným zjištěním o masivnímu přístupu k datům ze soukromého sektoru. A veškeré možné potíže, na které se narazí v oblasti stávajících eh, prostředků spolupráce mezi policejními složkami, nemohou ospravedlnit snížení stávajících norem a pojistek, které jsou také relevantní pro práva na soukromí a ochranu osobních údajů. A přístup na dálku je právě takovým zásahem a musí být posuzován na základě transparentnosti, nezbytnosti, přiměřenosti a zákonnosti. Takže by měla být věnována pečlivá pozornost riskantním důsledkům navrhovaných změn. A další úvahy jsou nezbytné, než uděláme další kroky. Jsme tedy vděční všem eh, zúčastněným subjektům, kteří investují velkou míru energie do dialogu, ale myslíme si, že tento dialog by měl ještě pokračovat na základě mnohem širších informací. Tedy první otázka, kterou bychom měli eh, zodpovědět, je následující. Existuje skutečně palčivá potřeba zavedení takových změn? představte si případ, kdy nevíme, kde jsou data umístěna. Představte si, že je možno, že tato data jsou uložena v zemi, která není stranou umluvy. Je e, navržený dodatkový protokol úspěšný v tomto směru? Je to problém, který může být vyřešen novými právními pravidly. A máme relevantní důkazy o tom, že přeshraniční přístup eh, k osobním údajům na základě článku 32 písmeno B je neschudný. Ochrana osobních údajů není novým zřetelem. V listopadu 2001, když byla schválena umluva, záruky z hlediska ochrany osobních údajů na základě proporcionality a nezbytnosti byly zavedeny. A to je zřejmé v článku článku 14, který vyžaduje, že, jsou, že musí být podnuty kroky pro specifické vyšetřování. A v článku 15, který vyžaduje, že postupy a pravomoci mají zajistit eh, přiměřené, přiměřenou ochranu těchto zásad, zejména zásadu proporcionality. Tady ochrana osobních údajů není nic, co bychom objevili dnes. Chci se vás zeptat eh, vše, eh, všech, eh, tedy abyste nepovažovali tato pravidla jako překážku pro efektivní stíhání kybernetické kriminality nebrání ve vyšetřování či stíhání trestných činů. Naopak, v případě specifického podezření umožňují zpracování dat při dodržení eh, příslušných eh, pojistek a nebudu se pouštět do právních požadavků, které třeba dodržet. Vše je v mých eh, poznámkách a také se to týká širšího právního rámce. A máme za to, že to je konkrétní cíl jednotlivých smluv o vzájemné právní pomoci, které jsou preferovány oproti přístupu k datům bezprostředně. Dále, jaký výsledek tedy může být dnes doporučen vám všem? Nejdříve bych chtěl doporučit, aby, vstup, aby, byla dodržena, aby bylo dodrženo vaše usnesení z června letošního roku, které jsem již citoval. Za druhé, přemluval bych se za rychlé schválení eh, balíčku pro reformu ochrany osobních údajů a za třetí, žádná, žádné zásady by neměly být schváleny předtím, abychom zajistili plnou konzistentnost s normami ochrany osobních údajů, vytvoříte pro zpracování dát z hlediska orgánů činných v trestním řízení. Pokud jde o orgány členských států a orgány třetích zemí, chci citovat současnou podobu článku 33 návrhu komise směrnice pro policejní a justiční aktivity. A zde jsou velmi přísné podmínky, nebudu je zde vypočítávat dále. Pokud jde o přenos dat z soukromého sektoru eh, orgánům činným v trestním řízení třetích zemí, návrh z výboru Libe nového článku 43a obecného nařízení na ochranu osobních údajů připomíná, že všechny požadavky a pojistky musí být vzaty v úvahu. Tedy přímý přístup administrativního orgánu třetí země je zapovězen, pokud některé záruky, které jsou zde uvedeny, nejsou dodrženy. Konečně bych vás chtěl vyzvat, abyste se zasadili o zdokonalení. Nefunguje to vždy, ale chtěl bych eh, se přimluvit za zdokonalení smluv o vzájemné právní pomoci. A, kdy, a nemělo by, neměly by se obcházet a preferovat přímý přístup k osobním údajům. V mých poznámkách naleznete také další komentáře, které lépe vysvětlí, které zásady ochrany osobních údajů je třeba brát v úvahu týkající se také e, hodnot v oblasti IP adres a přenosu dat a co je třeba dodržovat z hlediska policejních orgánů třetích zemí. My se domníváme, že umístění dat není rozhodující pro uplatňování právního rámce, o kterém jsem hovořil. A naleznete také některé komentáře týkající se dvojznačnosti pojmu souhlas při Eh, řešení tohoto rámce. Soustředěte na sou, hlas subjektu údajů, ale podle Budapešské umluvy hovoříme o zcela odlišném pojmu. Soustředujeme se na entitu, která má pravomoc disponovat eh, s údaji. A jaká je potom úloha subjektu údajů? A jak jaká je situace u efektivity nezávislého dohledu, jak je to s naplněním zásad doporučení 87.15 výboru, kde doporučujeme, aby všechny strany Budapešské umluvy ratifikovaly umluvu a sdílíme názor, že oba nástroje nejsou v rozporu. Otázkou je, kolik eh, třetí zemí plně ratifikovalo umluvu 108. Pokud mi dovolíte, abych skončil jednou větou, pane předsedo, chci říci, že bez ohledu na velmi dobré záměry těch, kteří investují velkou energii do této otázky, myslím, že jsme velmi vzdáleni z chudného řešení. A bez ohledu na vynaložené investice hrozí, že současná podoba jednotlivých alternativ by vlastně se stala takovým trojským koněm pro znovu zavedení některých řešení, kterým chceme bránit eh, nařízení o ochraně osobních údajů. Jsme k dispozici pro další jednání, ale chceme vás vyzvat, abyste se drželi doporučení, které zde uvádíme. Děkuji. Děkujeme, pane Butarelli. Já jsem na začátku řekl, že kolegové, kteří toto téma dopodrobná neznají, eh, tak eh, by bylo dobré, kdybychom si uvědomili to, co jste řekl eh, na konci, to znamená usnesení parlamentu z března tohoto roku, ty hlavní body a další aspekty, ke kterým bychom se měli přizna, přihlásit a které tady jsou hlavními body. Všichni, to, eh, kole, všichni kolegové to dostali a noví poslanci by se na to měli podívat, tak aby eh, viděli, co se tu děje s ohledem na teritorialitu a všechna rizika, která jsou s touto otázkou zpěta. Eh, bylo by dobré, kdybyste se na to podívali a Eh, já si myslím, že je dobré, že by bylo dobré, kdyby se na to podívali i ti, kteří to zatím neznají tak eh, podrobně, protože eh, hodně věcí se změnilo. A jako poslední promluví Vojčech Věverovský místo předseda pracovní skupiny podle článku 29. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Rád bych vám poděkoval za pozvání a také za to, že vám mohu představit pozici eh, pracovní skupiny podle článku 29 k navrhovaným změnám Budapešské umluvy o kyberkriminalitě. Jak dobře víte, pracovní skupina podle článku 29 eh, již formulovala svůj postoj o, k otázce přímého eh, přístupu orgánů činných v trestním řízení třetích zemí k údajům. Eh, v jiných jurisdikcích, a sice v dopise z 5. března roku 2013. Důležité je, že naši pozici podpořil Výbor pro ochranu údajů Rady Evropy, to znamená výbor TPD, eh, ve svém dopise z 12. ledna tohoto roku. Dovolte mi, abych vám krátce představil hlavní závěry a hlavní body pozice naší pracovní skupiny, přičemž předesílám, že to bude podobné, že se to podobá podobá tomu, o čem tu hovořil Giovanni Butarelli. Cílem navrhovaných změn úmluvy je usnadnit přístup k datům pro e, orgány činné v trestním řízení. Nicméně by se tak mělo dít bez z řádného zohlednění požadavků, které vyplývají eh, z rámce pro ochranu údajů Evropské unie a taky Rady Evropy. Bylo tu řečeno, že před rokem 2001 Eh, jsme měli takzvanou úmluvu o ochraně údajů, kterou eh, vytvořila Rada Evropy. Jakékoliv změny, eh, která, které se dotýkají základních práv a jedním z těchto práv je ochrana osobních údajů, musí plnit určité základní předpoklady a jedním z nich je tedy přiměřenost a také nutnost. Kromě toho je to tak, že tu jsou další požadavky, které je potřeba eh, splnit. Například otázka rozhodného práva nebo podmínka pro to, kdy je souhlas považován za platný a také pravidla týkající se datových přenesů mimo Evropskou unii a eh, nebo v širším pohledu také mimo jurisdikci stran. Eh, to znamená těch, kteří podepsali úmluvu. Jak víte, tak ti, kteří nepodepsali, nebo ti, kteří podepsali úmluvu a kteří nejsou eh, eh, členem Rady Evropy, také zvažují tedy Eh, to, že se stanou signatáři automatického předávání dat. Pokud se podíváme konkrétně na návrh změny článku 32 Budapešské umluvy, tak je to pět předpokladů, které umožňují orgánům činným v trestním řízení, aby získali přístup k datům. Druhý a třetí předpoklad předpokládá, že by eh, se ten přístup umožnil bez souhlasu s, lega, s legálně získaným pověřením v dobré víře a nebo v naléhavých nebo v jiných souvislostech a e, za jiných okolností. E, oba návrhy jsou v podstatě podobné. Jejich hlavní nevýhodou je ovšem nedostatek jasnosti. Všechny ty uvedené pojmy nejsou součástí právně závazných nástrojů a proto nezaručují to, že budou zajištěny základní principy ochrany dat. Tento nedostatek jednotné definice společně s rozdíly v právních režimech stran úmluvy by ohrozily soulad s s platným právem, s rozhodným právem. A nyní mi dovolte, abych eh, k tomu dodal jednu věc jako eh, Eh, člověk, kterým, který se touto umluvou dlouho zabývá. Problém trans, transpozicí práv na ochranu dat do národního práva často spočívá v eh, překladu pojmů úmluvy do národního práva. Eh, s tím byly ty problémy spjaty do dneška. Oproti těm zmíněným předpokladům, ty ten první předpoklad se zakládá, nebo se, by se spíše měl zakládat na souhlasu. Jsme si vědomi toho, že v tuto chvíli platí podobná, podobný právní základ, konkrétně je to článek 32b umluvy o kyberkriminalitě. Nicméně musíme říci, že souhlas musí eh, splnit několik podmínek, pokud ho máme považovat za platný. Jedna z těchto podmínek, která je v tomto kontextu zvlášť důležitá, že je to, že ten souhlas musí být poskytnut svobodně. To znamená, že pokud se e, subjekt rozhodne souhlas neudělit, nesmí to být spjato s žádnými negativními dopady. což je v kontextu e, aktivit orgánů činných v trestním řízení velmi problematická otázka. V tuto chvíli stojí za zmínku, že tu došlo k některým nedorozuměním. Delegace, které připravují změny, eh, se často domnívají, že souhlas by mohly poskytnout takové subjekty, jako například poskytovatele internetových služeb. A já si myslím, že takovýto závěr je naprosto nepřijatelný z hlediska ochranu, ochrany dat. To by měly orgány, eh, které se zabývají ochranou dat, zdůraznit. Dalším aspektem tohoto návrhu je to, že eh, data by byla přenesena bez omezení na data uložená v té jiné straně. Eh, Takovýto přístup nicméně pokrývá i situace, kdy není jasné, kde se ta data nacházejí nebo kam se posouvají, což zbuzuje velké obavy, pokud jde o možnost porušování pravidel eh, ochrany dat eh, ve členských státech. Čtvrtý návrh obsahuje podobný problém. Umožňuje totiž rozšířit hledání z původního počítače na propojené počítače bez omezení teritoriální působnosti, což znamená, že by se eh, mohla narušit pravidla teritoriality a svrchované jurisdikce. Eh, v tuto chvíli nejsou k dispozici informace o tom, jaké právo eh, je rozhodné a s jakým právem musíme zajistit soulad. A kromě toho je potřeba zajistit eh, po, povinnosti nebo plnit povinnosti, které se týkají získávání souhlasu. Konečně poslední návrh se týká takzvané pravomoci disponovat daty. Je to založeno na předpokladu, že pokud nevíme, kde jsou data, je dostatečné, pokud určíme lokalitu osoby, která kon, data kontroluje. Nicméně tento přístup eh, postrádá pravidla, která určují teritoriální mm, uplatnění směrnice 90 55-46 a e, rámcového rozhodnutí 2008-977 e, závisí na kontextu aktivit kont- kontrolora e, v rámci EU a ne na fyzickém umístění dat. Jak vidíme, Návrhy mají měnit současná ustanovení, ale vzbuzují podobné obavy. Eh, jedná se o otázku rozhodného práva a také o to, jestli se zajistí vhodná ochrana eh, dat. Kromě toho bych rád připomněl, že zástupci z pracovní skupiny podle článku 29, jak už bylo řečeno, se účastnili diskuzi eh, s výborem pro úmluvu o kyberkriminalitě. Byť to všem zúčastněným stranám pomohlo se navzájem lépe pochopit, naše delegace, to znamená delegace eh, pra, eh, pracovní skupiny podle článku 29, získala dojem, že se váhy posunuly, nebo eh, jazyček váh se posunul spíše k rychlému předávání dat na místo vhodné rovnováhy mezi všemi zúčastněnými stranami a zájmy průběhu diskuze eh, bylo analyzováno mnoho scénářů. Eh, pracovní skupina podle článku 29 na nich v této chvíli pracuje, analyzuje je a snaží se eh, z toho vyvodit nejlepší závěry. Byť tedy některé prvky vyžadují další diskuzi, očekáváme, že tato analýza v naší pracovní skupině by měla skončit do konce listopadu a je to také byl to také jeden z bodů na naší schůzce, která se konala příští, minulý týden. Pardon. Eh, pokud tedy vezmeme v potaz eh, hlavní cíl, to znamená lepší spolupráci mezi orgány činnými v trestním řízení a také skutečnost, že eh, musíme být v souladu s ochranou údajů, tak se nabízejí určit, různé nástroje, ale zároveň jsou tu obecná pravidla pro ochranu údajů, která není možno obcházet a porušovat. Když připravujeme právní akt, tak musíme zohlednit celý rámec, eh, včetně jiných legislativních aktů, eh, legislativu Evropské unie, ale také legislativu Evrop- eh, Rady Evropy, která platila, když se připravovala úmluva. Je to důležité právě proto, že ta umluva, že tu úmluvu by mohly podat podepsat i strany, které nepodepsaly Evropskou umluvu o lidských právech anebo umluvu 108. A právě proto je velmi důležité, abychom se zamysleli nad přiměřenými standardy ochrany údajů v Budapeštské úmluvě. A já bych na tomto místě rád zdůraznil, že tedy eh, souhlasíme s tím, že bez, bez řádného rámce v rámci EU by bylo příliš brzy na to, abychom měnili úmluvu eh, takovým způsobem, jak se zatím navrhuje. A nyní ještě pár slov, eh, který, který jsem, eh, která jsem říkal před dvěma lety na meziparlamentním schromáždění. Říkali jsme tehdy, že je to podmínka nutná pro Eh, skutečnou výměnu dat mezi orgány činnými v trestním řízení, a to především eh, v naší eh, době digitálních dat. Děkuji. Děkuji, že jste tady dodržel čas. Mám tu seznam řečníků a rád bych k tomu řekl, že změny Budapešské úmluvy se netýkají pouze masového sledování, ale týká se to i dalších otázek, ať už je to evropský vyšetřovací příkaz a jiné věci, to znamená všech těch eh, směrnic, které se týkají eh, spolupráce v trestních věcech. To znamená, že je to velmi důležitá otázka. Nejprve paní Cipel, potom pan Infeld, pak paní Mussolini. A eh, tím bych mohl seznam řečníků uzavřít. Je tu snad ještě někdo, kdo se chce přihlásit, paní paní Stevens, někdo další? Dobře, to znamená, že uzavírám seznam řečníků a začneme paní Cipl, která promluví jako první. Thank you, chair. I will talk in German. Děkuji, budu mluvit německy. Z mého pohledu je nesporné, že kritickým bodem na této změně umluvy je otázka přímého přístupu k databázím v jiné zemi pokud se ohlédnu na poslední, za posledními pěti lety a dívám se na různé směrnice a mezinárodní dohody, které jsme přijali, tak tam vždy nalezáme krásná slova, jako například to, že všichni zúčastnění musí dodržovat základní lidská práva, že data musí být používána přiměřeně, ale v praxi eh, existuje již tak široké využívání údajů, že není vůbec možné se spolehnout na to, co tato krásná slova vlastně pra- eh, znamenají, že se tedy budou dodržovat základní práva, že to bude přiměřené. Umluva se také netýká pouze evropských zemí, ale také třetí země mohou eh, k této umluvě přistoupit a mohli. A to je z mého podiska obzvláště problematické, protože pokud se podíváme na situaci pouze uvnitř Evropské unie, tak zjišťujeme, že uvnitř EU neexistují jednotné standardy v otázkách ochrany údajů a také naše právní systémy jsou stále ještě velice odlišné. Tedy já se nemohu spolehnout na to, že, budou, že existují stejné standardy v otázce jaké data se schromažďují a s jakým odůvodněním, jak dlouho se uchovávají, kdo má přístup k těmto údajům, komu mohou být předávány a také otázka bezpečnosti dat není a v celé Evropské unii a e, rozhodně také ne v dalších zemích Evropské unie, mimo Evropskou unii, které přistoupily k úmluvě jednotná. Tam panují i nadále, jak uvnitř EU, tak mimo EU velké rozdíly a já si myslím, že toto může mít nedozírné následky. Pokud tady řek, říkáme, že to slouží rychlému stíhání trestních činů a že z tohoto důvodu může každý mít rychlý přístup do databázy jiných zemí, ale my v podstatě nemáme žádnou kontrolu toho, co se děje s těmito údaji a jaký dopad to bude mít na naše soudní systém problémy, jaké důkazy jsou vůbec přípustné v soudních sporech, řízeních. A toto tady vede k situaci, kdy tady jsou přípustná data, která by v národních systémech asi vůbec splatná nebyla. Takže toto je velký problém a já tedy se ptám, mimo té naděje, že trestní stíhání bude efektivnější a rychlejší, což si myslím také není vždy zajistilo. Jak tedy můžeme připustit přístup jiných států na databáze, do databází dalších států? Já si myslím, že toto je něco, s čím bychom souhlasit prostě neměli. Děkuji, další je Sofie. Děkuji, pane předsedo plně sdílím skepsi vyjádřenou paní Zipl. Upřímně za to první dva řečníci, neberte to osobně, ale není, neexistuje žádná kredibilita v tom, co říkáte. Vzájemně si odporujete. Pan Plank říká, ne, neomezený přístup, to je takové nedorozumění vy jste to špatně pochopili. A pan Seger říká, ne, neomezený přístup tež skutečně skvělé, my bychom si to přáli. Takže jak to je? A pokud tomu tak není, já jsem v tomto parlamentu posledních deset let a v tomto výboru taky. A nebudu to ani vypočítat, jak často jsme dostali ujištění, že existují právní záruky. Máte sice klíč k sejfu, ale existují právní záruky. Podívejte se, jak můžeme věřit vládám, pane Planken? Začneme vládou, kterou my známe nejlépe. Uplatňuje kovbojské přístupy a používá nelegální spyware pro špehování počítačů v cizích zemích. Máme legalizovat pokud nepotřebujete náš podpis, tak sem nechoďte. Pokud vlády si myslí, že se mohou vloupat do našich počítačů, tak sem nechoďte a nežádejte o náš souhlas pro legalizaci toho, co podnikáte. Jak mám můžeme věřit? Vláda a britská tajná služba to ani nepopírá. Aktivují internetové kamery a pronikají do našich domovů. A vy po nás chcete, abychom se pod to podepsali pod takovou umluvu. Prosím vás. Pokud to myslíte vážně o právních zárukách, vážně pánové, obraťte se na národní vlády a řekněte jim, ať urychlí schválení eh, balíčku na ochranu osobních údajů v přijatelné podobě. A pak si budeme povídat. Pak bude možné si povídat. A to je pro mě jediná věc, která je pro mě přijatelná. A já už jsem stále ceničtější. Nechci převzít žádnou odpovědnost za legalizaci nelegálních postupů. Nic jiného nechci říci. Děkuji. Další na řadě Jan. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, k, pokud je o boj proti kybernetické kriminalitě, my jsme investovali mnoho práce v parlamentu, my jsme vypracovali směrnici, zabýváme se kybernetickou bezpečností a příslušnou směrnicí a schválili jsme Evropský vyšetřovací příkaz, který mimochodem je revolucí v tom, jak se spolupracuje v Evropské unii a jak dochází k výměně informací mezi policijními služkami. A e, my jsme museli bojovat s našimi vládami, aby se to dostalo na úroveň, kdy to bude legální a důvěryhodné. A musím říci, že zákonnost těchto návrhů může být značně spochybněna. První otázkou je, a tady bych navrhl, abychom e, přestali s dalšími jednáními s komisí nebo členskými zady, pokud to nebude vyjasněno, protože pro členské státy EU si nemyslím, že existuje právní základ pro vyjednání a podpis takové smlouvy, protože u kybernetické kriminality a ochrany osobních údajů Evropská unie využila své pravomoci takže si nemyslím, že by to byl právní základ, aby členské státy mohly eh, o tom jednat. To musí být vyjasněno a tady potřebujeme stanovisko právní služby. Dále, nedávno v dubnu padlo, padlo rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie o uchovávání dat v telekomunikačním prostředí. A, a jak určitě víte, soud zrušil eh, směrnici týkající se paušálního uchovávání. A dvě další, dva další jde o teritorialitě z hlediska Evropské unie a členských států. Eh, to představuje porušení práva charty základních práv, tedy přenášet data přezraničně tedy týká se to všech osob v Evropě podle článku 8 a článku 12 eh, eh, o ochraně soukromí a rodinného života. Také se drží pojmu, který byl vymyšlen eh, Evrop, německým ústavním soudem o důvěrnosti a integritě o těchto údajů. A volný přístup k, inter, k informačním systémům by byl porušením tohoto základního práva. A bez vysokých harmonizovaných norem mezi členskými státy u takovéto umluvy, tak to nebude možné. A taky si to nedokážu představit automaticky, protože tyto soudy to právě omezili. Není možné proniknout do systému, protože můj deník může být v tom systému. Je to základní lidské právo. A je, je to na papíře a nejvyšší rozsudky členských států a soudu Evropské unie. Takže si myslím, že tyto věci byste měli vyjasnit. A říkáte, že pravidla neexistují pro ochranu osobních údajů. Existují pravidla, a to je směrnice z roku 1995, to byste měli vědět. A naši experti nastínili, jaké problémy s tím jsou. A já sdílím také názor, že z hlediska obsahu žádný členský stát EU nebude schopen podepsat takovou dohodu. Takový protokol, jehož formulace navrhujete, by byl jasným porušením výkladu článku 8 Charty základních práv eh, Lucemburským soudem a také na vnitrostátními soudy. A konečně nemyslím si, že pozitivní. My jsme hovořili o vzájemném uznávání, o tom, jak hájit spolupráce a my jsme se z toho poučili na základě evropského zatýkacího příkazu, a že není dobré eh, vyměnit eh, mezeru eh, právních právním řádu eh, mezerou v eh, základních právech. Prostě nemyslím si, že je moudré snažit se vyplnit tyto mezery bez eh, harmonizace a pravidel a bez všech zúčastněných stran umluvy o kybernetické kriminalitě. Myslím si, že nezískáme společnou normu a minulý rok nám to ukázal. Občané nevěří, že se to stane jenom díky nějakému právnímu předpisu. A v neposlední řadě si myslím, že náš březnový postoj ke zprávě o dohledu a vyšetřovací zprávě e, byl skutečně ve znalosti, při znalosti tohoto návrhu a aby bylo možné vytvořit důvěru a spolupráci pro boj s přezraniční kriminalitou, tato důvěra nemůže být získána pouze jednostrannými, jednostranným uznáváním. Je třeba lepší implementaci a vynucování stávajících pravidel, která již existují. A tady existuje velký prostor pro zlepšení a prosazování adekvátních přiměřených pojistek. A než eh, všichni činové umluvy, signatáři umluvy podepsají umluvu 108, tak o to nemůžeme ani začít uvažovat. 108 je základ prostě. Děkuji. Děkuji, Jan. Děkuji, Jane. Já nejsem jako předseda předpojatý, já jsem zmínil evropský vyšetřovací příkaz, to znamená, že jsem eh, nebyl předpojatý, ale ne tak vášnivě jako vy každém případě je to příklad, kdy Evropský parlament napříč politickým spektrem vytvořil atmosféru vhodnou proto, že tu vznikl nástroj, eh, který zajistí standardy. Já bych rád vysvětlil novým poslancům, co se tu eh, dělo v eh, parlamentu, když se vytvoří nějaký nástroj napříč politickým spektrem, tak je to samozřejmě dobré, je to skvělá věc a a nyní tedy má slovo paní Mussolini. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Řečník, který vystoupil přede mnou, hovořil o elementu, který je asi nejdůležitější a který se často zapomíná a také se na ní zapomnělo v prezentaci, kterou jsme měli před chvíli. E, na prvním místě máme tady dvě různé práva, které jsou v konfliktu. Jednak je to přístup k údajům a jednak je to ochrana osobních údajů. Tady hovoříme o kyberkriminalitě, tedy kriminalitě v oblasti počítačové. Itálie se tomu již velmi věnovala, ale myslím si, že nejdůležitější je, aby evropští občané a já tady hovořím o evropských občanech, ale ono se to neomezuje pouze na ně, protože ta otázka nemá územní limity, překračuje veškeré území. Takže máme se protokoly, úmluvy, ale co nemáme? Nemáme jedinou společnou vizi o tom, jak k tomuto problému přistoupit. A já se ptám, kam včleníte občana? občan by potřeboval nějaký jednoduchý postup pro to, aby mohl oznámit zločin, pokud se stane obětí takového typu zločinu. Jakým způsobem může toto nahlásit? My tady navrhujeme, aby se vytvořil nějaký web či server, kde by občan i hned pomocí jednoho kliknutí eh, mohl se eh, propojit, spojit například s policií. A pak toto by se propojilo, tedy policie by se propojila s dalšími službami, které existují v jiných českých státech. Já sleduji tuto tematiku velice no, pozorně, eh, i když tedy ne zde na výboru, ale i v minulosti jsem se tomu věnovala a vím, že Neexistují možnosti pro občany ani pro mladé, protože dobře víme, že právě mladí čím dál tím více využívají eh, počítače a oni nemají eh, možnost, jak toto nahlásit. My tady chceme potírat počítačovou kriminalitu, ale ti lidé se nemají na koho obrátit, nemají jak tedy dát vědět o tom, že se stali obětím. Tady hovoříme o Budapešské úmluvě a já si myslím, že je skutečné, abychom měli nějaký dobrý instrument, který by byl přístupný a pomocí kterého by bylo možné nahlásit takový typ zločinu. Děkuji a není pan Stevens. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb ook heel goed geluisterd. Děkuji, pane předsedo. Velmi pečlivě jsem si vyslechla všechny kolegy. Eh, musím říci, že je to pro mě nové téma, to znamená, že budu velmi obezřetná v tom, co řeknu. Samozřejmě, že musíme vytvořit rovnováhu mezi ochranou eh, údajů a soukromí na straně jedné a fungováním orgánů činných v trestním řízení na straně druhé. Byť tedy můžeme konstatovat, že v minulosti docházelo ke skandálům, kdy tajné služby do toho byly zapojeny a zjistilo se, že prováděli špionáž eh, v zahraničí, byť tedy víme, že eh, byly podepsány umluvy, které to mají zabránit, tak si myslím, že musíme být v tomto ohledu velmi opatrní. A já bych se rád eh, vrátila do minulosti, kdy jsme hovořili o poštovním tajemství. Ochrana soukromí je v dnešní době velmi důležitá. Nicméně doba se mění a musíme se měnit spolu s ní. Nicméně se domnívám, že ochrana eh, soukromí je zkrátka téma, které eh, zůstává důležité zas a znova bez změny. Musíme ale dostat zásadě přiměřenosti a e, to někdy pokulhává. Pokud se podíváte na země, které podepsali úmluvu, nicméně ji neratifikovali, tak zjistíte, že, e, je, že existuje 11 zemí, které tu úmluvu z roku 2011 stále neratifikovali byť už od té doby uplynulo hodně času. Možná, že bychom měli eh, vyslat signál směrem k těmto eh, zemím, a pojďme se podívat na to, co se děje v Rusku, protože Rusko je eh, partnerem v Radě Evropy, ale neúčastní se této otázky, byť je to samozřejmě velmi důležitý partner. Nesmíme zapomínat ani na Čínu. Já si myslím, že stále ještě eh, máme hodně práce a já doufám, že všechny zúčastněné strany budou spolupracovat tak, abychom zajistili, že budeme chránit eh, soukromí občanů. Děkuji, paní Stevens. Vím, vážení panelisté, že tu zazněly velmi závažné otázky a komentáře. Prosím vás, pokud byste tedy mohli každý hovořit během tří minut, pokud se to podaří, a reagovat na otázky, které k vám byly směřovány, možná na ty nejvíce kontroverzní a na ty, které se týkaly přímo vás. A možná, že začneme ve stejném pořadí jako na na začátku, takže jako první má slovo Erik. Eh, prosím, eh, pokuste se eh, nepřekročit tři minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že jste mi zase udělil slovo a děkuji také poslancům za znesené dotazy. Znám nedůvěru, znám cynismu, znám zmatení Eh, eh, eh, týká se to těch komentářů, které byly řečeny mimo mikrofon. Já neznám pravidla tohoto parlamentu. Prosím, odpovězte. Už se to nestane. Pokud jde o ten cynismus, tak eh, já si umím představit vaši situaci, protože se toho eh, hodně stalo. Ale ve své prezentaci jsem řekl, že někdy nejsme citováni správně a někdy jsou nám předhazovány eh, věci, které neděláme my a které dělají tajné služby prostě musím říci, že to jsou orgány, které fungují jinak. A proto jsem chtěl říci, že jsme proti eh, tomu rozsudku, eh, který říká, že chceme neomezený přístup Tady není rozdíl mezi mnou a panem Segrem. Ani jeden z nás není pro neomezený přístup. E, trestní e, spravedlnost není o neomezeném přístupu, protože se jedná o trestní případy, které jsou individuální a které musíme posuzovat podle konkrétní situace, za které tedy jsou e, trestné činy vyšetřovány Ehm, zatím eh, se nám tedy nedostalo tolik odpovědí na naše otázky. Mě by zajímalo, co udělá výbor Libe pro to, aby chránil občany, respektive jejich práva, jejich majetek a tak dále. jak zabrání tomu, aby se přestali páchat trestné činy. Co tedy navrhuje výbor Libe v zájmu toho, abychom se vyhli eh, toho, tomu systému džungle, kdy mnoho eh, zemí a stran se bude snažit předložit svoje individuální řešení tohoto problému. Kromě toho tu padlo několik skutečností, eh, na které jste se ptali. Já si myslím, že výbor pro ochranu údajů eh, Rady Evropy byl jeden z adresátů eh, pracovní skupiny podle článku 29, nebyl to signatář. Eh, rád bych jasně řekl, že jeden, jedna z stran, že, že, že tady pouze dva čl- členové EU neratifikovali eh, Budapeštskou umluvu. a kromě toho jsou tu i eh, jiné eh, strany, které tedy ratifikovaly Budapeštskou umluvu. Děkuji. Nyní má slovo pan Zegr. Děkuji. Já si myslím, že pokud my nebo jiní lidé, kteří pracují v v oblasti eh, spolupráce eh, v trestních věcech, tak by to bylo eh, velmi nejasné, to si musíme uvědomit. Rád bych zdůraznil, že když jezdíme po světě a spolupracujeme se zeměmi při naplňování Budapešské umluvy, tak se s těmi zeměmi bavíme také o naplňování úmluvy 108 a je zajímavé, že země, které eh, tedy pracují na úmluvě o eh, kyberkriminalitě, eh, pracují na té druhé úmluvě. Já si myslím, že to je velmi dobrý vývoj. Pokud jde o vzájemnou právní pomoc, tak pokud se podíváte na zprávu, která vznikla v roce 2012, Eh, je to zpráva eh, našeho výboru, tak prvním cílem je to, aby vzájemná právní pomoc byla účinnější. A první hodnocení, které eh, tady výbor formuloval, jak strany úmluvy naplňují článek 31 o vzájemné právní umluvě a další spolupráci v trestních věcech, tak se ukázalo, že ta práce je brána velmi vážně. Nesmíme zapomínat na to, že náš výbor není posedlý eh, přenosem, přeshraničním přenosem dat. Je to pouze jeden z úkolů, který musíme plnit. Pokud jde o neomezený přístup k datům, eh, tak myslím si, že tady to eh, poslanec nepochopil. My se tedy snažíme Eh, o to, aby se zlepšil přístup, ale neomezený přístup k datům nikdo nechce. Nevím eh, tady jak ostatní, ale my to nechceme. Pokud jde o zmatek mezi eh, národní bezpečností a trestní spravedlností, tak to prosvítá i v některých komentářích, které tu zazněly. Kromě toho mě tady zaujalo to, co řekl pan kolega z pracovní skupiny 29, a sice to, že, je, že není důležité, kde jsou umístěna data, kde je eh, kontrolor. Pokud to tady přeneseme do prostředí trestní spravedlnosti, tak jde o to, ten, eh, tu pravomoc eh, disponování z daty. Pokud ten subjekt je tady v místnosti, v mém teritoriu, v mé jurisdikci, tak pro, pro, proč bych eh, neměl aplikovat eh, pravidla podle své jurisdikce pro eh, nakládání s těmito daty. To se tedy skrývá za tím konceptem pravomoci, pravomoci k nakládání s daty. A konečně poslední věc. A sice otázka toho souhlasu. Mně je trochu líto, že eh, dopis rozeslaný v prosinci loňského roku nevzal eh, v potaz eh, ty návrhy, které byly připraveny v listopadu loňského roku, že se ten dopis v podstatě vracel k dřívějším návrhu. Já si myslím, že je důležité, abychom neopakovali ta již platná ustanovení, ale šli dál. A jako poslední bod bych rád řekl ještě jednu věc, a sice na adresu pana Butur, Butareliho. Já si myslím, že jste navrhl dobrou věc, že musíme eh, tedy eh, pokračovat této práci, identifikovat pojistky, ale já se ptám, jak můžeme najít řešení nebo hledat pojistky, pokud výbor Libe eh, je proti jakémukoliv vyjednávání o dodatečném protokolu. Děkuji. Next Okay, uh, Jan, you've got a point of order. Jan má technickou. Chtěl bych eh, jenom poznamenat eh, pro zápis, že je trošku urážející říci, že tento, tomuto výboru nezáleží na boji s kybernetickou kriminalitou. My intenzivně eh, jsme zpracovali několik směrnic Přispěli jsme vytvoření Centra Europolu pro kybernetickou kriminalitu a tyto věci chceme prosazovat a jedinou věc, kterou zde vidíme, je, že tuto práci nikdo nenásleduje. A otvírá se další dílo, kde nejsou žádné záruky. A vy jste také uvedl, že by nebylo žádné trestně právní spolupráce, kdybychom, kdybychom takto postupovali. To je absolutní nepravda. Vy, pokud máte tento přístup, tak se diskvalifikuje. Samozřejmě existuje spolupráce, vzájemná právní pomoc. Tyto dohody existují, ta spolupráce probíhá a probíhá bilaterálně mezi členskými státy a také s Evropskou unii. Pokud to ignorujete a říkáte, že to neprobíhá, tak samozřejmě dospějete k závěru, že potřebujeme něco nového. A, ale realita je prostě jiná. Dobře. To nebyla technická. Já eh, soucitím s tím, že máme zde určitý objem práce a myslím, že to vůči vám se také a my se také zabýváme eh, vynucováním práva, bojem s počítačovou kriminalitou v Evropské unii a máme také velký objem judikatury v tomto směru. Myslím, že i když to nebyla technická poznámka, tak by to každopádně byl předčasný závěr. Já to nechám tedy pro zápis, ale zde hrozí, že nastane dialog protože máme rozdílné názory. A já požádám kolegy, aby vyslechli závěr eh, těchto vystoupení a potom eh, vyjádřím určité závěry a možná pozorovatelé, kteří by sem přišli, nevědí, čím se zabývá Budapešská umluva a o čem je tato ostrá diskuse. A mě nevadí, že je ostrá, protože pro nás je to velké téma a pokud eh, o tom nic nevíte, tak si k tomu něco přečtěte. A není pan Butarelli. Děkuji, pane předsedo. Plně se připojuji ke všemu, co zde zaznělo všemi poslanci, včetně vyjádření paní Zippel, paní Intveld a Jana Albrechta. Snažím se být eh, selektivní, pokud je o vlastní vášeň, když mluvím, ale tady skutečně máme eh, co dočení s velmi citlivým tématem. je mi líto eh, vyjádření paní Mussolini, postavení obětí, jak lépe informovat o podezřeních či reálných zločinech. A je třeba zjednodušit prevenci a zjišťování trestné činnosti. A je třeba také mít na paměti postoj a situaci obětí. Já nechci, aby mě, abych byl špatně pochopen. Dialog může pokračovat mezi experty a to neznamená, že máme eh, základ pro vyjednávání. Před eh, návrhem směrnice a návrhem nařízení členské státy Evropské unie v současně s tím mají velký problém, pokud je o další jednání o eh, řešeních, která jsou plně v rozporu s článkem 43a návrhu nařízení. Podle něhož, když obdržíte žádost od správního orgánu jiného státu, je třeba nejdříve notifikovat Úřad pro ochranu osobních údajů a žádné rozhodnutí jiného správního orgánu, zejména ze třetího státu, nemůže být provedeno bez této dvojí kontroly. A pokud se vrátíme k možnostem, o kterých se diskutuje, Měli bychom si uvědomit, že článek 32b umluvy již upravuje přímý přístup a to je stále riskantní pro tuto diskusi. To znamená, že orgány vynucující právo jednoho státu mají přístup bez konzultace příslušného orgánu požadující strany a jenom se soustředí na souhlas příslušného subjektu, který má k dispozici data. A to je již samo o sobě velmi riskantní. A potom pro vyřešení některých problémů, které se týkají rozpoznání, kde jsou data umístěna, nebo kdo je majitelem dat, tak zde projednáváme pět alternativ, které jsou kriticky důležité. Obejít souhlas příslušného subjektu, měli bychom poskytnout eh, orgánu vynecujícím právo eh, třetí země právo přístupu k složce a měli bychom eh, odhlédnout od zásady teritoriality. To je, musíme si uvědomit, že to je prostě nemožné řešení. A já si vážím toho, že pro usnadnění vyšetřování je třeba se zabývat problémy. Ale otázka eh, hodnot a navržené řešení, ten rozpor je tak jasný, že to skutečně stěžuje dialog. Děkuji, pane Butereli. A konečně pan Věvjorovský. Jenom tři stručné poznámky. Za prvé, je pravdou, že došlo k nedorozumění, když hovoříme o trestním právu a národní bezpečnosti, ale současně vidíme, že vše bude zahrnuto pod tedy eh, trestně právní eh, řešení. Giovanni uvedl, že umluva se netýká pouze boje s kybernetickou kriminalitou, ale s obecnou kriminalitou jako takovou, takže je to mnohem širší. A pokud jde o orgány vynucující právo, musíme mít eh, na paměti škálu těchto orgánů v jednotlivých zemích, které se velmi liší takže ve výboru Libe máme možnost, měli jsme možnost se tím zabývat během šetření v loňském roce. A i v těch zemích, kde víme, jak vypadají orgány vynucující právo, měli jsme potíže zjistit, zda dochází k dohledu nebo ne. A Seznam zemí, které jsou stranou úmluvy o kybernetické kriminalitě, je mnohem delší než členské státy Evropské unie. Je tam mnoho zemí mimo eh, Radu Evropy, které se na tom podílejí. Australský přístup, americký přístup k datům, azerbajdžánský přístup k datům. A to se týká tedy jiných zemí a čtyři země Evropské unie zatím neratifikovaly umluvu o kybernetické kriminalitě, ale v některých z nich je eh, ratifikace v běhu. Jménem eh, pracovní skupiny článku 29 chci říct, že budeme pokračovat v praktické práci se zástupci Rady Evropy, protože eh, na praktické úrovni můžeme nalézt problémy, které se změnily minulý měsíc, když jsme se podívali na scénáře připravené Radou Evropy a na kterých pracujeme. A můžeme naleznout scénáře, kdy e, souhlas e, s adresami IP se vrací. Takže jsme připraveni na tuto spolupráci v praktické rovině, když jsem řekl, že tato debata není nikterak jednoduchá. Děkuji mnohokrát, chci poděkovat všem řečníkům, pro inspirující diskusy. My v parlamentu jsme zdůraznili význam eh, širší skupiny europoslanců. A otázka tedy právní pomoci, vzájemného uznávání, teritoriality, crowd computingu a to vše se bude týkat eh, tedy šetření o masovém dohledu. A v dalších eh, podobách musíme to brát velmi vážně. Tyto otázky budou ovlivňovat naši běžnou práci v oblasti boje s eh, trestnou činností a ochraně základních práv. Takže vám děkuji za vaši přítomnost.